to uh, our shadow rapporteur from the EPP on behalf, I guess, of Ilana, Ivana Maletic, Burkhard Balz. Please, Burkhard, you have the floor. Thank you, Roberto. Thank you, Chair. Um... Děkuji, Roberto, děkuji. <clears throat> Pane předsedo, Ivana Maletič musela zůstat v Chorvatsku, takže mě požádala, abych promluvil za ní. Jejím jménem, ona je stínovou zpravodajkou, jak mm, bylo správně řečeno, um, nařízení bylo eh, na, na podporu strukturálních reform z roku 2017. Ten program trvá do roku 2020. Je tam 142 milionů euro na implementaci. Když vezmeme v úvahu požadavek členských zemí na využívání pomoci z tohoto programu, Eh, které přesáhly již několikrát dostupné prostředky, již v druhém roce implementace bylo rozhodnuto, že program rozpočet bude navýšen 80 milionů euro, což umožňuje tento, mm, na, tato změna nařízení. Zajišťujeme prostředky z EFSI, ECI, i z dalších nástrojů EIB a EBRD Nicméně, pokud členské státy neimplementují strukturální reformy současně, tak je to e, plítvání z dlouhodobého hlediska, protože to nepomáhá rozvoji, spíše to odkládá závažnější problémy. Vedle investic a odpovědné fiskální politiky implementace strukturálních reform je klíčová pro Eh, dlouhodobý udržitelný růst. A to přesně je důležité propojit strukturální reformy program eh, eh, s evropským semestrem a doporučení specifických pro členské země jejich implementace. Problém, který často vzniká, je, že strukturální reformy jsou vyžadovány politicky vyžadují podporu všech segmentů společnosti, stejně jako regionální a místní komunální úrovně. Proto je důležité zajistit implementaci ustanovení nařízení. To žádáme, aby členské státy eh, na místní a regionální úrovni, podobně jako všechny ostatní eh, segmenty společnosti, eh, měly implementovat, definovat reformy. Naším cílem je úspěšná implementace, eh, nikoli reformy, které v praxi nedosáhnou výsledky. Otázka zdrojů financování a strukturální reformy je také velmi důležitá. Já vítám návrh komise, aby těchto dalších 80 milionů euro bylo z nástroje flexibility financováno jehož rozpočet je polovina, půl miliardy téměř ročně a e, slouží přesně na výdaje, které chybí v, e, v daných rozpočtových limitech. Dále si musíme být vědomi toho, že i s nárůstem rozpočtu je tento nástroj stále velice malý a nemůže pokrýt všechno a všechny potřeby. E, Díky rozpočtových omezení a velkým, velkého počtu um, žádostí by se měly privatizovat reformy, které mají um, přesektorový dopad a zvyšují kohezi. Uh, úspěšné plnění těchto programů je také ještě přehled implementace reform na zá, žádost z každého členského státu. Toto by mohlo zajistit výměna zkušeností, nejlepší praxe a e, díky tomu by to mělo být úspěšné nakonec. Děkuji vám. Děkuji za a EKR Kate Swinburne. Děkuji, pane předsedo. EKR jako celek věří v důležitost strukturálních reform. Věříme ale, že tyto reformy by měly být iniciovány na národní úrovni. Takže Strukturální reforma vyžaduje eh, odhodlání všech eh, úrovní vlády, spolupráci na integrovaných krocích. Vzhledem k tomu, že členské státy již mají vlastní reformní iniciativy, s, podpory, eh, s programem na podporu strukturálních reform by měly podporovat další úsilí, a nikoli je nahrazovat. Program byl tedy, má za cíl posílit kapacitu členských zemí, připravit a implementovat administrativní strukturální reformy na žádost členského státu a mohou samozřejmě pokrýt celou řadu politických oblastí. V Rozvoj budování odolné ekonomiky se silnými strukturami, která umožní absorpci šoků a zotavení z šoků, přispívá ke celkové kohezi. Implementace institucionálních strukturálních reform je vhodným nástrojem k dosažení tohoto cíle. KR má, je obecně soudí, že je třeba postupovat opatrně při kombinování tohoto programu společně s konvergenční facilitou při, na podporu zemí při vstupu k euro. Tato mm, konvergence by mohla Eh, přinést často nevhodné stimuly pro národní politiky, aby výměnou za krátkodobé financování se připojili k euru, což by mohlo být chyb, chybné rozhodnutí. To by mělo být založeno pouze na dlouhodobých očekáváních eh, k a implementaci členství v euro. Takže navýšení finančního krytí musí být odůvodněné pomocí hodnocení ex post, zda peníze v rámci stávajícího programu přinesly skutečné strukturální reformy. My se snažíme doplnit zprávu Regi, kterou vypracovala paní Tomas společně s pozměňovacími návrhy v tomto duchu. Děkuji za Alde Tremus. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, při pěkné odpoledne. Jsem rád, že mohu být zde přítomen a zúčastnit se této debaty, protože já jsem toho názoru, že hlavním problémem Evropské unie je nedostatečná implementace evropské legislativy, tedy Týká se to i tohoto tématu, toto neřízení, přání navýšit finanční prostředky programu na podporu strukturálních reform. Tady se dotýkáme toho zásadního problému, tedy že Unie není schopna dosáhnout toho cíle, aby všechny členské státy implementovaly stejným způsobem ty nejlepší postupy a zkušenosti, které jim můžeme poskytovat tímto nařízením. Jen v loňském roce bylo zahájeno 1300 řízení v, v různých členských státech z důvodu toho, že ne úplně nebo vůbec neimplementovali příslušnou legislativu a to je a myslím si, že zrovna dobrým příkladem bylo, bylo Spojené království, takže zrovna škoda, že tato země vystupuje Oni tedy mají dohody, prokazuje se, že v různých oblastech řádně implementují legislativu a díky tomu tedy mají i přístup k jednotnému trhu. Tady se tady dotýkáme zásadního tématu. Je na čase již nalézt řešení, a jak tedy zajistit to propojení Eh, těch evropských prostředků a řádnou kontrolu. Tady si přejeme na pomoci členským eh, státům v provádění reform, ne je trestat. Takže to je důležitý záměr toho nařízení. A v případě, že najdeme nějaké společné řešení, tak by tu situaci mohlo velice vylepšit, tedy ten způsob, jak všichni budeme pracovat, že všichni eh, se budeme snažit pracovat řádným způsobem a budeme si tedy společně předávat ty správné eh, zkušenosti a postupy, vzájemně se ponaučíme, budeme si modelem abychom dosáhli určité konvergence a ne toho, co zaznamenáváme nyní. A ještě na závěr bych chtěl zmínit jeden článek z Handelsblatu z anglické edice, článek od editora, který zmiňuje možnost, že Evropská legislativa eh, se eh, vlastně úplně neúspěšná a hovoří o eh, líných Itálech, neúspěšných Němcích. Ono je velice zajímavé si takovýto článek číst, protože je evidentní, že nekráčíme správným směrem a že je zapotřebí, aby členské státy prováděly reformy, abychom mohli směřovat směrem k integraci a ne k opaku a e, směřovat nebo snažit se dosáhnout souladu, harmonie a ne rozkolu. Děkuji. A Filip Lambert za zelené. Děkuji, Ramone. Takže tu obhajujete také to, že i Španělsko by bylo tou unii správných postupů a ne transferu. Ano, to jsem si jistý. Já eh, chci říct si, podobně jako zpravodajka, že jsme tedy eh, že třeba se zamyslet nad tím, co je to ta opravdová strukturální reforma. Zelení totiž opravdu obhajují hloubkovou strukturální reformu, protože to je důležité, aby fungoval ekonomický systém, ostatně, abychom měli i zdravý ekologický přístup, je to důležité. Nicméně užití tohoto termínu na evropské úrovni má velice konkrétní význam. Nyní tu máme tedy otevřený trh, nejrůznější možnosti, snižování možností vlád a podobně, takže si myslím, že bychom tu měli i rozšířit to působnost toho, nebo tu oblast toho, co tím vlastně chceme říct. V tomto smyslu jsme předložili pozměvací návrhy strukturální reformy a v tom s vámi souhlasím by eh, měly obsahovat i to, že ta stránka výdajů, tedy ty náklady, to ale naopak tedy i tu stránku příjmovou v rozpočtu, ta by měla být zahrnuta. A um, boj například proti daňovým únikům, to by měla být také považována jako strukturální reforma. Spravodaj tady hovoří o nezbytnosti přispět posílení evropského pilíře. Tady chápu, co tím chcete říct, ale chtěl bych to trochu specifikovat. Uh, když se tu zmiňují reformy eh, systému sociální ochrany, tak vězte, že v celé řadě zemí tyto programy jsou tak spolu řízeny se sociálními partnery a řízeny státem, takže jsou tu určitá omezení pro tento program na podporu, takže bychom měli být opatrní, abychom tu eh, jaksi se nesnažili třeba vměšovat do toho, nebo aby to tak nevypadalo, že se chceme vměšovat do toho, jak si to státy řídí. Další věc, kterou je třeba objasnit, to je otázka partnerského principu, který je důležitý u principu soudržnosti a strukturální politiky. Je to důležité také pro dozor um, účetních uh, orgánů. Obecně pak tady si přejeme předběžné zapojení sociálních partnerů a dalších aktérů jako, taková určitý, jako takový určitý předpoklad pro spuštění tohoto programu. To znamená tedy, že eh, sdílíme tu myšlenku, že je třeba vylepšit tu otázku ownership, tedy vlastnictví, ale na jednu stranu by tu mělo být zapojení národních parlamentů, pak zase těch sociálních aktérů. To je prostě taková neustále se opakující otázka, když tu slycháme o ekonomickém deficitu v ekonomické zprávě. My si uvědomujeme, jako třeba to bylo v Německu s Bundestagem, že vláda se dostaví do Bundestagu a tam prezentuje ty programy národních reform, ale to je spíše výjimka. Ve většině členských států národní či regionální regionální parlament je v podstatě zřídka zapojen nebo ani neinformován o tom, co se připravuje, co se projednává mezi třeba členskými státy a tou evropskou úrovní. Takže aby chom ještě nepřitopili tady v té myšlence, že je tu demokratický deficit, tak prostě ty příslušné orgány, přímo tedy eh, sociální partneři, by měli do tohoto tématu být zapojeni. Děkuji vám. Děkuji Miguel Viegas za GUE. Není přítomen. Za EFDD také nikdo. ENF. Do postupu ke HDI. Máme někoho? Ne. Tak jen stručné zhrnutí vašich příspěvků. V první řadě chci poděkovat za spolupráci všem politickým skupinám. Myslím, že z toho, co jsem si vyslechl, to bylo takové předvídatelné vyjádření, to byly různé názory snaha dopracovat se schůdných kompromisů. Myslím si, eh, když tedy projdu ty mm, jednotlivé vaše příspěvky k tomu, co řekla Kay, tedy, že tento nástroj by mohl dát jaksi špatné pobídky, to si nemyslím, že tady s těmi 80 miliony, že by to mohl někdo považovat jako malý druh nějaké administrativní podpory. Nevím, jak byste na to nahlížela. Já tady opravdu nevidím takové riziko, ale je určitě eh, dobré, aby třeba i členský stát s výjimkou se připojil k euru. Naopak já si myslím, že tady je pozitivní tu mít tu dimenzi pro přípravu administrativy, že toto se bere v potaz, to je rozhodně pozitivní, že je to tu zahrnuto. A také tu objasněme, že tímto nepodporujeme pouze členské státy eurozóny a zároveň tu zavádíme tu dimenzi Evropské ekonomické a měnové unie. Ovšem není to ta jediná dimenze. Myslím, že ta podpora je tu rozsáhlá. Je to možné a je to na vyžádání, což je velice důležité, když se vyjádřím k tomu, co řekl Ramon. Ano, implementace evropské legislativy, to je zásadní a máme tu Eh, soudní dvůr, aby nám v tom napomáhal a řádná administrativní kapacita napomáhá té implementaci legislativy. Uh, Nicméně, jak víme, jak tu zaznělo, jsme v Unii, řídíme se určitými principy, máme tu v oblast eh, ekonomiky, měnové politiky celou řadu samozřejmě pravomoci na státní úrovni, některé jsou takové konfederální pravomoci, ale pokud členský stát požádá o výpomoc, jak tedy vylepšit tu svoje schopnosti reformovat, to se rozhodne na národní úrovni v rámci eh, semestru, ale rozhodně nemůžeme eh, kromě těch doporučení dávat nějaké příkazy do oblasti, eh, která nemá sdílenou pravomoc. Takže tento systém se zakládá na tom ownership, tedy řádném vlastnictví. Celá ta oblast ekonomické měnové politiky je samozřejmě velice zajímavá, ale toto není prostě to konkrétní téma. Tady hovoříme o nástroji, který bude použit na vyžádání ze strany členského státu a je zacílen vylepšit administrativní kapacitu aby stát mohl provádět reformy, má podpořit národní orgány, pomáhat v provádění reform, nejen administrativních. Má na pomoci bojovat tomu členskému státu v provádění těch reform a to na vyžádání. A ten článek z Handelsblatu si myslím osobně, že je milný, ale to rozhodně není téma tady k diskuzi jak to nadnesl Ramon. Ano, určitě to poukazuje na určitou záležitost, ale to spíš vede k tomu, jak můžeme vylepšit naše politiky a dokončit naši ekonomickou a měnovou unii. A toto nařízení je jenom taková malá částečka toho rozsáhlého úsilí, jak to vylepšit. A je tam celá řada dalších ambicioznějších návrhů. Filipe, samozřejmě, když jsem zmínil ten evropský pilíř sociálních práv, tak jsem tady rozhodně neobhajoval to, že by sociální partneři tedy nebyli podstatě je to tak, jak řádně tvrdíte, ten koncept strukturálních reform by měl být rozšířen právě v ohledu na to, co je tím stávajícím významem, anebo aspoň za posledních několik let. Je to celá škála těch spekter z toho pilíře sociálních práv včetně tedy eh, vylepšení schopnosti státu, aby prováděl tato opatření. A vždy tedy je tu ta národní architektura, ta eh, národní struktura. A ta sociální oblast je zahrnuta již v samotné definici. A myslím si, že to byl poslední příspěvek. Takže já vám tímto děkuji za vaše vyjádření. Budu se těšit na pozměňovací návrhy. Jak jsem již předeslal, vnímám tady opravdu základ pro schůdné kompromisy. Lhůta pro naše stanovisko je velice, velice přísná. Toto zpráva by měla být odhlasována 25. června ano, je to 25. A eh, koordinátoři Ekonu již odsouhlasili, že budeme mít tedy i krátkou lhůtu pro pozměvací návrhy. Vyprší ve čtvrtek v pět hodin odpoledne. A bohužel je tu tedy ten požadavek, že pozměvací návrhy mají být předkládány pouze v angličtině tak abychom je mohli odhlasovat 18. 19. června před hlasováním v samotném výboru REGI. Takže opravdu jsme tu hodně časově omezeni. Dobře, já vám tímto ještě jednou děkuji a myslím, že můžeme toto dnešní výjimečně velice krátké zasedání ukončit a příští zasedání proběhne 18. června a 19. června a to bude právě zasedání, kdy mezi jinými budeme hlasovat o tomto textu. Děkuji a uzavírám eh, toto zasedání.